o společné organizaci trhů v zemědělském eh, sektoru a ustanoví specifická ustanovení právě z této oblasti, čili jednotný eh, obchodní trh, zejména se to týká mlékárenské větve. Čili naléhavost tohoto návrhu chce reagovat na situaci, která se odehrává v mlékárenském sektoru. Parlament se vyjádřil, vyjádří ehm, k této žádosti na začátku svého zítřejšího zasedání, tedy zítra ráno v 9 hodin bude hlasování k této žádosti, čili jak vlastně aplikovat postup u této naléhavé žádosti. Takže